jedno oznámení, které chci říci. Předseda včera oznámil, že interpretace jednacího řádu článku 133 a článek 191 navržené výborem pro ústavní záležitosti podle článku 206 ne, není opozice vůči té, protože ne, nebyly žádné námitky přijat k, tak se tímto tyto interpretace schvaluje. To bylo tedy oznámeno.